I understand we can start. Probably there will be still some. Eh, tak bychom uh, mohli snad začít a kolegové se k nám cest, eh, časem připojí, až sem dorazí. Zbe, pokud nic nenamítáte, zahájili bychom. Snad si vzpomínáte, že před obědem jsem za vám začala um, představovat bod číslo čtyři. To byla eh, moje oznámení, což bych teď ráda dokončila. Chtěla bych vás informovat o tom, na čem se dohodli včera koordinátoři na včerejším zasedání koordinátorů. Já už jsem vám něco říkala dopoledne o Fondu Solidarity a teď bych vám chtěla říct, že jsme také jednali ehm, o nelegislativních stanoviscích a koordinátoři se rozhodli, abychom vypracovali návrhy stanoviska ke čtyřem eh, zprávám z vlastní iniciativy. Je to eh, zpráva výboru pro životní prostředí a pro eh, přípravu na adaptaci na klimatické změny, přičemž tohle to udělá skupina socialistů. Pak jsme se také dohodli, respektive koordinátoři, co se týče eh, komunitární přístup k prevenci přírodních i ehm, člověkem způsobených katastrof, což je eh, sdělení komise, pak o zprávu má zájem ALDE, ale je to vázáno ještě na jiné stanovisko, které také by chtělo ALDE, takže teď musíme počkat, na čem se eh, dohodnou ALDE, k čemu napíší Eh, návrh stanoviska. Domluvili jsme, že k tomu to bude také. Co se týče výboru pro zemědělství, pak tady to má být stanovisko eh, ohledně zemědělství v přirozeně znevýhodněných oblastech a koordinátoři se rozhodli, že toto také napíše skupina EPP. A čtvrté se týká výboru pro dopravu, turistiku a trvale udržitelnou budoucnost turistiky. Zase to není ještě úplně vyjasněné, jak to bude, protože několik politických skupin projevilo zájem, takže já vás budu informovat, až padne konečné rozhodnutí, která politická skupina zpracuje tento návrh stanoviska. Teď eh, k zprávám z vlastní iniciativy. Koordinátoři se dohodli na celém eh, seznamu Návrhu a učinili rozhodnutí ohledně těchto zpráv z vlastní iniciativy, která má vypracovat EPP. Je to zpráva o regionální konkurenční schopnosti zaměstnanosti, eh, je to eh, program EU pro boj proti ekonomické komisi, pak eh, ekonomická sociální soudržnost, synekva kon, kon, pro, podmínka pro konkurenční schopnost a vývoj v globálním měřítku a implementační zpráva implementace, čili tady bude mít EPP dvě zprávy z vlastní iniciativy a zprávu o implementaci, což je vázáno zase na to, co píší co, co se týče sedmého rámcového programu. Eh, sociální demokrati navrhují dvě zprávy, eh, pokrok k cílům Lisabonu a zpráva eh, strategie Evropské unie v Pobaltí, ALDE. Pořád ještě váhá mezi dvěma zprávami, buď to bude ke strategii o boji proti přírodním katastrofám, doufám, nebo dobré řízení s ohledem na regionální politiku EU. Čekáme zase na rozhodnutí sekretariátu našich kolegů, kterou zprávu nakonec budou zpracovávat zelení, transparentnost v regionální politice a její financování. Koordinátoři se také rozhodli, že budou v budoucnosti jednat znovu o další zprávě, kterou navrhují zelení. Jsou to nové ukazatele měření sociálně-ekonomické situace regionu a identifikace eh, znevýhodění po komin, jako na základě sdělení komise. Teď delegace a studie. Tady jsme se domluvili, že komise by měly zaslat své návrhy na, rok, na delegace v roce 2010 co nejdříve a je třeba to zaslat sekretariátu do zasedání regionálního výboru v listopadu. Totež se týká studií, také je třeba zaslat návrh do sekretariátu před zasedáním v mm, listopadu. Pokud nikdo nic nenamítá, pak tedy návrh koordinátoru nebo návrhy se pokládají za schválené a jak už jsem říkala, čekáme ještě na některé z našich kolegů, kteří ještě musí se eh, rozhodnou. Doufáme, že tak učiní se nejdříve. Tolik eh, k tomuto bodu našeho jednacího pořadu. Přecházíme k bodu číslo 5. To bude pan Lee Roy. Jsou to snížené sazby spotřební daně na Madejře. Spravodaj navrhuje výměnu názoru dnes. Není to kontroverzní návrh a skupina EPP navrhuje předsedkyně, abychom to řešili v rámci jednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů. Čili pokud s tím souhlasíte, mohli bychom to vyřídit eh, tímto postupem. Požádám pana Lioro, Eli Lioro, aby eventuálně nám k tomu něco sdělil, pokud si tak přeje. Eh, eh, eh. Ano, paní předsedkyně, souhlasím se zjednodušeným postupem, který navrhujete. A jen pár slov, abych představil tuto zprávu. Chci říci, že produkce rumu a likéru je důležitý sektor aktivitu, a to nejen na Azorech nebo na Madejře, ale i třeba na Antilách a na ostrově Reunion. My se domníváme, že opatření, které je navrhováno, musí mít výjimku tak, aby bylo možno zachovat kvalitu tohoto sektoru a také, abychom měli k dispozici nástroj, který umožní kompenzovat vyšší cenu ostatního alkoholu, který není produkován na místě. Myslím si, že je důležité postupovat tímto způsobem a proto po konzultaci se svými kolegy z Portugalska, z Madeiry a z Azoru jsme požádali, aby to bylo projednáno zjednodušeným postupem, což nám tedy zcela vyhovuje. Ze všech těchto důvodů jistě pochopíte, drazí kolegové, že vás žádám, abyste podpořili tuto zprávu. To je tedy mé přání. Teď pokud eh, naši kolegové z těchto regionů, naši portugalští kolegové, chtějí k tomu něco říci, tak si myslím, že jejich eh, názor by byl určitě zajímavý. Tak to je, paní předsedkyně, z mé strany vše. Děkuji. No, eh, paní Dixedeva, děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci pozdravit pana Oro, s nímž jsem měl tu příležitost eh, podílet se na této zprávě. A opravdu mu děkuji za veškerou pozornost, kterou věnoval tomuto tématu. Velmi stručně. Tento návrh je velmi důležitý pro regiony Madeira a Azory. Jak Madeira, tak Azory, tak i Portugalsko chtějí, aby se tento návrh začal uplatňovat co nejdříve. Jedná se v podstatě jen o prodloužení výjimky, která byla zahájena v roce 2002 a umožňuje Portugalsku uplatňovat sníženou sazbu spotřební, spotřební daně na likéry, eh, které jsou produkovány na Madejře a Azorech. Tato výjimka vypršela 31.8.2008, takže před rokem. Chceme tedy nebo tedy 31.12.2008 a my chceme tuto výjimku začít uplatňovat se zpětnou platností, to znamená od 1.1.2009 až do konce roku 2013. Ty podmínky, které vedly k zavedení této výjimky v roce 2002, neustále platí. Týká se to toho ostrovního charakteru a velké vzdálenosti těchto území a také typu zemědělských podniků. Jedná se o malé zemědělské podniky. Ekonomický a sociální dopad tohoto návrhu je minimální. Jedná se o soubor produktů, které jsou spotřebovávány především na těchto souostrovích. Takže si myslím, že tímto způsobem se nejedná o žádnou výhodu, nepatřičnou výhodu pro tyto produkty. Protože kdyby ta spotřební daň byla na normální úrovni, tak by musela vzrůst jejich cena. Tím pádem by byla ohrožena celá tato aktivita. Já si myslím, že tak, jak je tato zpráva pana Oro navržena, tak ehm, nepotřebuje žádné pozměňovací návrhy, žádné změny a proto bych rád požádal o hlasování kolegů, aby byl použit eh, článek 46 jednacího řádu, to znamená, aby to bylo projednáno na základě zjednodušeného postupu. Pokud paní předsedkyně souhlasí, tak navrhujeme, aby tento návrh byl schválen bez pozměňovacích návrhů a pokud je to možné, tak aby byla tato zpráva předložena na říjnové plenárce. Děkuji. Mnohokrát, čili Chápu, že toto se přijímá jednomyslně a bude to zasláno na plenárku, pokud někdo k tomu nic nemá. Paní předsedkyně, já chci také podpořit to, co zde bylo řečeno. A za stranu socialistů a demokratů také žádám, abyste podpořili tento zjednodušený postup. Tyto produkty jsou velmi důležité také na Azorských ostrovech. Má to velký dopad na malé a střední podniky i na kontinuitu její činnosti a proto chceme schválit tu zprávu tak, jak leží a stojí a žádáme o podporu vás všech, aby to bylo schváleno v současné podobě. Děkuji, pokud se nikdo další k tomu nehlásí, pak skutečně přijímáme toto jednomyslně a pošleme to do plenárky. Teď můžeme přejít k bodu 12 protože máme tady snad eh, pana Karimedelise, jedná se o Eh, takovou situaci, kdy zpravodaj požádal o výměnu názorů už dnes. Eh, budeme posuzovat návrh stanoviska v listopadu a nepravděpodobně se bude hlasovat v prosinci, ale teď bych k tomu chtěla zahájit diskusy a poprosím paní Deli. Prosím, máte slovo, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, Evropská komise rozhodla, že rok 2011 vyhlásí Evropským rokem dobrovolnictví. A poté následovalo prohlášení Evropského parlamentu z 2.9.2008, že by se tedy rok 2011 vyhlásil Evropským rokem dobrovolnictví. Cílem bude podpořit výměnu zkušeností, dobrých postupů Zapojí se do toho členské státy, regionální a místní orgány i občanská společnost, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dobrovolnictví v EU. Komise chce, aby dobrovolnictví bylo vnímáno jako aktivní zapojení občanů, které posiluje naše společné evropské hodnoty. Dobrovolnictví musí posílit základní hodnoty, jako je občanství, solidarita, obhajoba společného blaha a také nediskriminace. Dobrovolnictví hraje důležitou roli v tak odlišných sektorech, jako je zdravotnictví, výchova, sport, eh, rovné šance a tak dále. Dobrovolnictví může přispět k harmonickému rozvoji našich společností. Čtyři cíle jsou tímto způsobem navrhovány ze strany komise v tom návrhu rozhodnutí snažit se na, o vytvoření rámce, který bude příznivý v EU pro realizaci dobrovolnictví. Dále Eh, dát organizacím dobrovolníků k dispozici dostatečné prostředky a zlepšit dobrovolnictví, dále uznat eh, aktivity v rámci dobrovolnictví a potom také informovat eh, veřejné mínění a veřejnost o tom, jak je dobrovolnictví důležité. Takže je třeba vést konkrétní akce na podporu těchto cílů. Týká se to iniciativ, které budou organizovány na všech administrativních, národních, regionálních, evropských i lokálních úrovních aby Evropský rok dobrovolnictví 2011, který bude mít rozpočet 6 milionů euro, ke kterému chce komise ještě dodat 2 miliony euro pro uskutečnění přípravných prací, v rámci předběžného návrhu rozpočtu na rok 2010 všechny tyto cíle jsou opravdu šlechetné a dobrovolnictví je zásadním nástrojem pro posílení sociální soudržnosti mezi evropskými občany, pro občanskou vzdělanost, pro propagaci všech eh, hodnot, které nejsou eh, ziskové a které jsou tak důležité v dnešní době. Je zde tedy otázka rozpočtu. 6 eh, milionů dolarů, to je, 6 milionů euro, to je samozřejmě nedostatečné z hlediska potřeb dobrovolnictví. Takže Evropský rok dobrovolnictví musí být také příležitostí k tomu, aby se znovu podpořily určité principy, zásadní principy, které nejsou dostatečně uh, uvedeny v tom textu, který navrhneme komisi. Především se jedná o to, abychom velmi dobře vysvětlili, co rozumíme pod pojmem dobrovolnictví. Takže by bylo dobré vyjasnit právní statut dobrovolnictví a rozlišit že dobrovolnictví by nemělo žádným způsobem nahrazovat placenou činnost, placenou práci, nebo nahrazovat sociální služby nebo veřejné služby. Dobrovolnictví ve smyslu návrhu komise musí zahrnovat eh, všechny tyto věci. Dále další důležitý bod. Tento Evropský rok dobrovolnictví musí být příležitostí k tomu, abychom zarušili ochranu dobrovolníků, pokud jde o jejich bezpečnost v práci, o jejich zdraví a o sociální zabezpečení. Protože Mnoho dobrovolníků podstupuje riziko, že při své práci utrpí úraz a nebudou žádným způsobem kryti. Dobrovolnictví musí být také začleněno do rámce obecného profesního projektu, do projektu života, takže proto je důležité, abychom uznali zkušenost, která je v rámci dobrovolnictví dosažena, aby to bylo určitým způsobem zohledněno, stejně jako profesionální nebo odborné kurzy nebo jiné odborné zkušenosti. Organizace dobrovolníků by měly mít eh, k dispozici nebo měly by mít možnost eh, získat eh, prostředky, aniž by to pro ně znamenalo velkou administrativní zátěž. Jedná se také o to, abychom bojovali proti jakýmkoliv formám diskriminace. Některé členské státy zakazují výkon dobrovolných aktivit svým obyvatelům, kteří pocházejí z třetích zemí, které nejsou partnery Evropské unie. Rok 2008 musí být příležitostí, aby se harmonizovaly praktiky směrem nahoru. To znamená, aby každý obyvatel členského státu, ať už je jakéhokoliv původu, jakýkoliv sociální statut má a jakýkoliv administrativní statut, tak aby mohl vykonávat dobrovolnou aktivitu. Týká se to neziskových sektorů. Dobrovolnictví musí také umožnit podporovat myšlenky a praktiky, které jsou tak eh, nezbytné dnes, jako například podpora míru, spolupráce mezi severem a jihem, ochrana životního prostředí a také rozvoj eh, sociálně solidární ekonomiky. Já si myslím, že tyto pojmy by se měly v textu jasně objevit. Tento rok pro dobrovolnictví, aby byl opravdu úspěšný, tak se musí vyvíjet eh, v duchu neustálého partnerství s organizacemi dobrovolníků. Jedná se o vytvoření stabilního institucionálního rámce pro zapojení těchto organizací na eh, veřejné koncertaci. Abychom se plně uvědomili význam dobrovolnictví, můžeme také navrhnout, že bychom vytvořili specifickou kategorii v rámci statistik Eurostatu, abychom eh, měli pravidelně statistické informace o neziskových organizacích a že bychom zahrnuli také práci dobrovolníků do eh, těchto statistických údajů. Tím by se veřejnost eh, seznámila s tím, jak se instituce podílejí také na vypracování politik. Abychom mohli lépe dosáhnout těchto jednotlivých cílů, tak bychom u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví měli vydat Evropskou chartu dobrovolníků, která by obsahovala i práva a povinnosti dobrovolníků. Samozřejmě se nemůžeme spokojit s jedním jediným rokem, musíme se snažit dosáhnout společných cílů nad rámec tohoto jednoho roku 2011. Takže proč bychom neměli vytvořit eh, třeba pátý prosinec, který by byl Mezinárodním eh, dnem dobrovolnictví. Přijalo to OSN v roce 1987. Připomínám, že 69 milionů nebo 70 milionů evropských občanů je považováno za chudé, takže jsou zde velké rozdíly mezi generacemi, mezi různými sociálními skupinami a dobrovolnictví je skvělý způsob, jak zabránit rozpadu těchto společenských vazeb. Ale samozřejmě dobrovolnictví nemůže být pouze alfou a omegou boje proti sociálnímu vyloučení, protože samozřejmě není možné nahradit dobrovolnickou práci eh, prací placenou. Rok, po roku 2011, nebo rok 2011 bude následovat po roce 2010, což je Evropský rok boje proti chudobě a vyloučení ze společnosti, takže si myslím, že je zde pěkná kontinuita. Chci také upřesnit, eh, že příslušný výbor je výbor kulturní, ten byl ten včera jmenoval Marko Sekoju, to je eh, člen EPP, ten bude zpravodajem za eh, příslušný výbor a já jako nová poslankyně jsem opravdu velmi ráda, že se mohu o tuto zprávu s vámi podělit a jsem se jistá, že mě určitě poskytnete celou řadu návrhů a že si budeme moci vyměnit názory. Děkuji vám.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 Uh, would be able to take into account your, your comments today. But please don't just make long statements because we are a little bit in, in, uh, under pressure of, of time. So, uh, Ms, uh, Mr. Caronna, please. Já velmi stručně využiju této diskuze. Chtěl jsem to využít k tomu, abych řekl, že kolegyně Deli velmi jasně a přesvědčivě popsala to téma, které musíme teď řešit. A to, že rok 2011 bude důležitou příležitostí k tomu, abychom mohli zhodnotit tak důležité odvětví, tak důležitý sektor, jako je sektor dobrovolnictví, to je určitě příležitost, kterou nesmíme promeškat. Z tohoto hlediska, když se tedy mám vyjádřit, tak si myslím, že by bylo užitečné, aby tento výbor mohl využít bez zbytku tohoto roku, který tedy bude vyhlášen. A myslím si, že bude důležité také velmi pozorně posoudit fakt, zda zdroje, finanční zdroje, které byly až dosud vymezeny, jsou adekvátní k tomu, abychom dosáhli cílu, které tady právě kolegyně popsala. Samozřejmě v diskuzi, kterou potom povedeme, eh, určitě předložím konkrétnější návrhy. Mr. Kelly, please. Děkuji, pan Kelly, prosím. Děkuji, já to také vyřídím stručně. Chtěl bych jenom říci, že zaprvé vítám tuto iniciativu ze strany komise a především chci poblahopřát předchozímu parlamentu a zejména mému kolegovi panu Hagenovi, který hodně udělal pro tento Evropský rok dobrovolnictví. Naprosto souhlasím s cílemi a e, chci pozdravopřát komisi k těm cílům a kdybychom urazili alespoň polovinu cesty, pak bychom v roce 2011 udělali velký pokrok, protože dobrovolnictví je velice důležité pro sociální ekonomiku, ekonomiku vůbec a také pro zotavení. Minulý týden v Irsku jsem zaznamenal, že Jeseroj, e, to je výzkumný ústav, vydal zprávu pro dobrovolnictví a e, říkají, že kdyby by minimální eh, mzda pro všechny dobrovolníky dělala, eh, byla dána, tak by to bylo asi 300 milionů, tak to je docela hodně pro Irsko. Také každý třetí nebo každý sedm až osm dobrovolníků z deseti řekli, že eh, lidi chtěli, že by opravdu chtěli fungovat jako v dobrovolníci a myslím si, že je třeba přemostit mezeru mezi tou ochotou jednat jako dobrovolník a možností chtít tak dělat. Takže určitě potom přejdeme k podrobnostem, ale je to pro nás velká příležitost zaprvé uznat vůdce dobrovolnictví a aby také Evropská unie byla relevantnější tím, že se přiblíží k těm lidem, kteří v terénu pracují jako dobrovolníci, což je velice pochvalné a zlepšit také kvalitu života lidí po celé Evropské unii. Neboli je to obrovská příležitost, jsem rád, že s tím mám co společného a doufám, že v roce 2011 to bude obrovský úspěch. Děkuji. Děkuji paní Katrin Belda. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda také vyjádřila svoji podporu a eh, snahám eh, zvýšit ten počáteční eh, rozpočet tady. Různorodost dobrovolnického sektoru znamená, že rozšířit informace včas je mnohem obtížnější obtí, ob, ob, běžnými cestami je obtížnější než jindy zvyšovat informovanost a já si myslím, že bychom se měli snažit, co to jenom jde, co nejvíce peněz dát eh, do oběhu předem. Pokud jde eh, o tu zprávu, tak eh, ta se, k, dobrou, kroku roku dobrovolnictví, ta se má projednávat v rámci spolurozhodování. A já jsem se chtěla zeptat, jestli se nebude čekat, až možná vstoupí smlouva v platnost eh, v lednu. A já jsem se eh, chtěl zeptat, jestli eh, paní kolegyně ví, jaká je stávající situace. Děkuji. A teď pan Oro. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně podporuji návrhy a závěry paní Deli. Rád bych v této fázi diskuze předložil návrh. Dobrovolnictví se často projevuje prostřednictvím různých združení. Především ve Francii existuje velmi hustá síť různých asociací a združení, takže pravidla fungování těchto združení jsou velmi přísná a velmi složitá. Především pokud tato združení využívají veřejných prostředků, což vede k tomu, že vedoucí nebo představitelé těchto organizací, kteří jsou dobrovolníci, se vystavují velmi těžkým sankcím. A já jsem tedy chtěl předložit návrh, který možná bude vhodnější projednat, až budeme mít více času. Zda bychom nemohli už teď počítá s určitým doporučením ze strany Evropské unie v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Bylo by to doporučení pro všechny členské státy, aby byly vytvořeny konsulární komory různých združení, stejně jako existují komory pro průmysl, průmyslové komory, obchodní komory, zemědělské komory, řemeslné komory a tak dále. Myslím si, že takovýto systém, takováto komora by mohla poskytnout organizacím dobrovolníků právní a technickou a odbornou podporu především v oblasti účetnictví a to by jim velmi pomohlo. Takže to je takový návrh, eh, mohl by ho později ještě více dovysvětlit. Děkuji. Other, uh... Děkuji. Nevidím eh, žádné další dobrovolníky, kteří by se hlasili do debaty, tak já bych poprosil akorát o odpověď na konkrétní otázku Katrin Berder, protože na ty jiné otázky eh, předpokládám, že to byly jenom podněty spíš a budou užitečné v debatě v listopadu. A ještě vy jste se hlasili. Tak, já se omlouvám. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem eh, se sice nehlásil, ale nechci být přehlížen. Já si myslím, že ten návrh je eh, velkolepý a moc se mi líbí. Myslím si, že dobrovolnictví je velkolepá věc, je to také kulturní otázka, na, která je v střední Evropě třeba historicky velmi silná. Také se hodně šetří peníze a můžu to říct eh, jako eh, člověk, který o 14 eh, let byl členem dobrovolnického hasičského sboru a dobře vím, že jsme pokrývali, nebo ten sbor pokrývá celou zemi a je to velice důležité. Také nesmíme přehlížet Eh, další aspekty, eh, víte například, že v požárech, při požárech ve středozemí je třeba velkého nasazení a nasaditelnost lidí nebo akceschopnost lidí a jejich eh, uvolnění z podniků je velmi problematické. Ne každý podnikatel má radost, když jeho zaměstnanec je dobrovolně činný v, u hasičů a potom den a půl působí při hašení požáru, místo toho, aby byl v práci. K tomu nejsou tedy všichni eh, postaveni tak pozitivní a já si myslím, že by bylo eh, velice dobré, kdybychom eh, ta doporučení, pokud jde o pracovně právní vztahy s dobrovolníky, rozšířili celoplošně. Děkuji. Tak teď už je zřejmé, že teď už nejsou žádní dobrovolníci, takže jestli jenom tu jednu otázku byste mohla. Já budu velmi stručná. Děkuji vám za všechny vaše návrhy a reakce, které určitě naplní debatu a já se určitě postarám o to, abych vzala v úvahu ve své zprávě všechny vaše návrhy. Je pravda, že ten rozpočet eh, není dostatečný. Je pravda, že musíme uznat eh, práci dobrovolníků. A pokud jde o Lisabonskou smlouvu, tak eh, zatím nevím, není to příliš jasné. V každém případě nevím. Myslím si, že bychom měli začít už na přijímání tohoto rozhodnutí, protože rok 2011 je velmi blízko, takže bychom měli všichni anticipovat. Děkuji. Takže vám všem děkuji a myslím si, že můžeme uzavřít projednávání tohoto bodu a přejít eh, k bodu 13 na našem pořadu jednání a tím eh, je eh, zpráva doktora Fabricia Barky. Já bych vás chtěla informovat, že v kontextu projedná, probíhající debaty eh, k politice soudržnosti eh, komise vyzvala doktora Bárku, aby eh, zpracoval nezávislou zprávu, kterou by se posoudila politika soudržnosti až do dneška. A navrhly by se určité budoucí reformy politiky. V rámci tohoto, eh, této zprávy, eh, nebo přípravy té zprávy eh, bylo asi 8 slyšení, 10 pracovních dokumentů. O tom nás asi budete informovat. A dnes je tady mezi námi doktor Fabricio Bárka, aby si s námi vyměnil návrhy na, tedy názory na své návrhy a prezentoval nám svoji zprávu. Máte tolik prostoru, kolik potřebujete na svoji prezentaci. Very much, Madame Um... Je pro mě velkou ctí, že eh, moji práci kontroluje demokraticky zvolená instituce eh, mé Evropy. Je to instituce, která může sehrát důležitou roli při reformě eh, politiky soudržnosti a politika soudržnosti, a to je závěr zprávy, kterou jsem zpracoval, reformu potřebuje. Budu hovořit anglicky, protože ta zpráva je anglicky, tak je to pro mě snažší. Máme nějaký problém, ale asi můžu začít, ne? Každopádně jediné, co bylo eh, zajímavé na té mé prezentaci, byl Eh, ten eh, první nadpis eh, zpět k původu. Asi víte, že smlouva zavazuje Unii, aby se snažila o harmonický rozvoj nepřímo, tím, že bude zohledňovat teritoriální účinky tvorbou, při tvorbě své politiky a také přímo prostřednictvím konkrétní politiky. Jak víte, tak politika soudržnosti byla eh, v 70. a 80. letech vytvořena v, s cílem, cituji, eh, nezadat příčinu, aby se eh, pochybovalo o společné vůli všech pomáhat členskému státu, každému členskému státu zlepšovat podmínky, ve kterých žijí jeho lidé a aby se plněji využívaly zdroje. Eh, to řekl eh, komisař George Thompson v roce 1973. A také řekl, že eh, politika soudržnosti měla uzavřít mezery v životní úrovni. To znamená, že to mělo jak hospodářský, tak sociální cíl. Vždycky to bylo ohledně efektivity a spravedlnosti. Proč říkám takové samozřejmosti teď? Protože se to najednou stalo kontroverzní zpráva naznačuje, že politika soudržnosti je stále jinak chápána. Politika soudržnosti e, se často zaměňuje za nástroj e, e, finančního přerozdělování mezi členskými státy. Pokud by to bylo jejich úkolem, jejím úkolem, říká zpráva, tak bychom neměli používat politiku soudržnosti, měli bychom použít e, vyrovnávací fond, jako se to dělá v řadě e, federálních nebo federálních systémů. Prostě nepodmíněné e, poukazování peněz. Tak by se to víceméně zjednodušilo. Proč to neděláme? Protože účelem politiky soudržnosti není přerozdělovat prostředky ale jejím účelem je rozvoj. Rozvojová politika, která by měla, být za, která by měla mít za cíl využívání zdrojů a začlenování do společnosti prostřednictvím e, poskytování veřejných e, statků a služeb. A proč by Evropská unie měla e, mít politiku rozvojovou? Já se omlouvám, že to říkám, ale Eh, vzhledem k tomu, že eh, tady eh, se soustředí kritika na tyto cíle, tak to opakuji. Naše zpráva přeskoumává situaci ve Spojených státech a amerických. Žádná oni, oni nemají žádn, žádnou státní unii, která by, která by se obešla bez rozvojové politiky, tak, aby občané mohli mm, těžit z prospěchu trhu zaklad, otcům zakladatelům Unie tohle bylo eh, jasné. Přístup na trhu nebude eh, umožněn a pokud nebude umožněn, tak se, za to bude, se to bude dávat za vinu Evropské unii. A lidé budou proti liberalizaci, proti uh, rušení bariér a tak podobně. Pokud Evropská unie neposkytne eh, eh, uh, příležitosti a neomezí uh, rizika, tak uh, lidé budou proti uh, liberalizaci trhu. Naše zpráva se zabývá uh, Spojenými státy a jejich federálním rozpočtem. A ukazuje, že jejich politika je hodně podobná té naší. Kromě toho, že je to třikrát a půlkrát tak větší to je eh, docela logické, oni to vedou daleko déle než my. Je to rozvojová politika se stejnými myšlenkami. Eh, bydlení, sociální intervence, eh, mosty, obchod, vzdělávání, životní prostředí a tak dále. Ale jakou rozvojovou politikou? To je poslední konceptuální otázka. Jaká rozvojová politika je vhodná pro Evropskou unii? Existují v zásadě eh, dva modely a eh, o těch se bude eh, debatovat v nadcházejících několika letech. Je to sektorový federální model a místně založený model. Ten první model, sektorální federální, znamená, že se vytvoří sektorový fond pro daný sektor, pro sociální začlenování, pro zaměstnanost, pro flexikuritu, pro dopravu a tak podobně. A pak federální orgán v Evropské unii, Evropská komise, tam do něj přidělí prostředky bez jakéhokoliv předchozího určení. Potom tady máme místně založený model, to znamená, máme více sektorový fond přidělený do členských států a regionů, to znamená NUC 2 v našem případě, prostřednictvím zakázek a to eh, přiřazení projektům je podmíněné Dodržení určitého počtu principů. To je ten základní model. Spojené státy přijímají ten první model, Evropská unie e, přijímá ten druhý model. Jsou proto v zásadě dva důvody. A naše zpráva potrhuje, že tyto dva důvody jsou platnější o mnoho více než před několika lety ještě. E, za prvé je to ten nejlepší způsob. E, rozvojová teorie, a nemám čas si tady rozebírat, za posledních 20 let se posunula k tomuto druhému modelu od toho prvního na základě ponaučení chyb Světové banky, Mezinárodního eh, fondu měnového a eh, tak podobně. Je to paradigma regionální rozvojové politiky, které ukazuje, že jediný způsob, jak eh, udělat to správně je mít politiku, eh, která zohledňuje eh, preference a poznatky lidí, kteří žijí na místě. To znamená nikoli politiku z hora, ale eh, podporu daných sektorů. Vyhneme si se tím, jak se říká ve Spojených, ve, ve Spojených státech, syndromu one size fits all, jedna velikost pro všechny. Ale máme také eh, druhý důvod, eh, politický důvod, proč nejít tou sektorovou cestou, ale tím místním modelem pro Evropskou unii. Sektorová cesta je prostě neproveditelná pro Evropskou unii. Jediný model, který bude kompatibilní s omezenou demokratickou, demokratickou legitimitou Evropské unie, je ten druhý. Neexistují žádné instituce na vysoké evropské úrovni, které eh, by měly eh, své agentury ve členských státech a eh, mohly tam říkat, jak se co má dělat. Možná, že za 150 let to tak bude, ale teď to prostě nejde. Regiony by to neumožnily. Není to v souladu s národními cíly jednotlivých členských států. Takže jediný způsob, jak dosáhnout rozvojové politiky, je dělat to tak, že členské státy budou mít implementační pravomoci a Evropská unie bude eh, rozdělovat obecné zásady. Je tady velice důležitá konečná věc. Eh, hovoříme o eh, politice soudržnosti a často se říká, tohle to je postaru, měli bychom to modernizovat. A to je opravdu moderní cesta. A tady je celý seznam důvodů. A já se potom ještě k tomu seznamu mohu vrátit, ale jenom uvedu názvy proč bychom se měli dnes snažit zefektivnit politiku soudržnosti. Za prvé, protože dnes evropští občané dostatečně nevnímají výsledky této politiky. Tudíž oni vlastně nemají pocit, jak říkával George Thompson, že není důvod pochybovat o společné vůli. Oni pochybují a ukazují to, kdykoliv hlasují a kdykoliv jednají nebo dokonce nehlasují. Tudíž politika soudržnosti dnes se nevnímá jako dostatečně silná. A pak jsou tady nedorozumění ohledně finanční distribucí a pak za třetí finanční krize. Finanční krize vyžaduje eh, větší a nová úsilí a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože jsou tady jenom eh, malé veřejné zdroje, takže se musí pořádně používat, že jich máme méně aby to bylo eh, efektivní. A krize za druhé také vyžaduje přizpůsobení v regionech, eh, protože například v průmyslu dochází v krizích a proto je třeba mít politiku, která by doprovodila tržní nástroje. A pak je tady poslední věc a pak se už eh, posunu k tomu, co se má dělat, aby se to všechno změnilo. V porovnání s tím, jak to bylo před několika lety, otázka prosazování Evropy lidí se znovu vrací do popředí. Když si představíme, jaký je program pan předsedy Baroza, který dostal vaše hlas, eh, hlasy, eh, žádá, aby se s evropskými občany nálež, zacházelo jako všemi rovnými a aby mohli skutečně využívat svých práv evropských občanů stejným způsobem, jako využívají svých práv národních občanů. A mají-li se splnit tato očekávání, pak to musí být politikou eh, vývoje a ta musí být vždycky eh, eh, založena na tom, co se děje na konkrétním místě, tedy jde o politiku soudržnosti. Další otázka je, že to všechno je třeba dále posilovat. A zpráva poté, kdy ehm, provede veš velkou analýzu, o tom hovořila paní Hyberová a té analýzy se zúčastnilo 40 akademiků z různých oblastí a také veřejní činitelé, úředníci a nakonec ta analýza dospěla k tomu, že tato reforma by měla stát na dvou nohách. O té první už jsem hovořil. Musí to být viditelnější, jasnější, koncepce politika, že to je politika pro rozvoj a že tato politika by měla sledovat dva hlavní cíle. Velice odlišné, jasně definované, měly by to být dva cíle. Efektivita a rovnost sociální eh, zapojení a eh, je tady velice důležitá sociální dimenze, k tomu máte okéko, já se budu pouštět do podrobností, aby to nezabíralo tolik času, ale klidně se pak vrátím k specifické sociální dimenze dimenzi, proč sociální dimenze politiky soudržnosti je zvláště relevantní. Ale přejdeme k druhému pilíři komplexní reformy. Ta ehm, zpráva je velice komplexní, má mnoho e, podrobností, ale zároveň přichází e, s praktickými radami. A tady je to schrnuto e, na tomto nákresu, protože v podstatě se navrhuje, že jádro té reformy musí být tady v tom, co je v tom kroužku, co je uprostřed. Ale pak ještě tam, jak vidíte ty dvě elipsy, to je také zapotřebí, aby to všechno fungovalo a musí se změnit také systém negociací, vyjednávání. Čili musíme se zaměřit na základní priority, pak kontrakty je třeba zlepšit a mobilizace a učení. To jsou ty tři hlavní změny, které jsou zapotřebí. Ale aby to mohlo fungovat, musíme výrazně posílit komisy a musíme eh, posílit také nové pojistky eh, a znamená to také novou úlohu rady a parlamentu. A proto musíme revidovat systém vyjednávání. Já se rychle o tom zmíním a pak eventuálně zodpovím otázky. Takže soustředování zdrojů. Tady se naznačuje v této zprávě, že dvě tředy všech eh, fondů k dispozici v rámci politiky soudržnosti by se měly zaměřit na tři nebo čtyři základní priority. Mělo by to být opravdu podstatné priority, ne jako v případě Lisabonu, kde nakonec Eh, se vyjednávalo o nejrůznějších užitích, protože agenda Lisabonu byla příliš široká. Tady hovoříme jenom o několika základních prioritách. Zpráva říká, že eh, navrhovat je nemají technokrati, že to musí vyplynout z politické diskuse, čili navrhuje se diskuse. A přičemž má to být e, zaměřeno na efektivitu, inovace, k tomu je také e, celá kapitola, proč by měla být důležitou základní prioritou inovace. A pak přizpůsobení se klimatickým změnám. Ne e, mitigace, nezmírňování, ale opravdu adaptace. A na, otá- na straně sociální rovnosti se zase hlavně zpráva zajišťuje, zaměřuje na migraci, což znamená nejenom služby pro migrující lidi, ale také v těch oblastech, kam lidé migrují a odkud migrují. Čili je třeba se zabývat otázkou základních eh, eh, podmínek života všech, koho se tak či onak týká eh, migrace a také dětí, protože, jak víte, to, ty už jsou v centru eh, pozornosti otevřené metody koordinace. A nebo pak eh, jsou tady dvě další alternativy a samozřejmě může být víc, ale to už musí rozhodnout parlament. Pak je třeba také přizpůsobit kvalifikace. A pak je tady celá otázka stárnutí. Jinými slovy, zpráva říká, že bychom neměli to brát sektorálně, třeba dopravu nebo vzdělávání a, nebo e, pobídky pro firmy, ale ty věci, které jsou skutečně relevantní pro evropské občany a pak bychom se politicky měli zaměřit na to, co je třeba, aby se tyhle věci řešily. To je první návrh. Druhý se týká kontraktů, zakázek. Podstata této politiky je kontrakt v rámci subsidiarity a kondicionality a e, vlastně Eh, pokud není dostatečná subsidiarita, pak politika ztrácí smysl protože eh, pak neumožněme lidem, aby využívali eh, preferencí vlastních a znalostí, ale když je toho zase moc, tak zase každý si bude všechno dělat bez jakýchkoliv pravidel a přijdeme o evropské principy. Takže to musí být vyvážené. Na jedné straně evropské principy a na druhé straně skutečná mobilizace místních zdrojů. A to se dělá na základě kontraktu, což je eh, nový vlastně strategický rámec a um, operační rámec protože teď vlastně regiony musí řešit celou řadu procedurálních požadavků a státy by měly být daleko větší rovno, volnost, aby si mohly věci rozhodovat a e, tady by se měly zaměřit hlavně na dvě věci. Když e, si třeba zvolí migraci, tak se musí zase podívat na to, jaké jsou tady okamžité výsledky. Totiž e, Týká se to například kvality služeb ve městech, nesmí to klesat. Tam, kde jsou třeba eh, děti migrantů, čili jedná se o to, aby se pak prokázalo, že se skutečně zlepšuje úroveň jejich vzdělávání. To se pak dá ukázat jakožto výsledek. Zatím už to sice nějak existuje, ale o číslech zatím málo hovoříme. Nemáme zatím pořádné ukazatele této politiky. Moc o tom nehovoříme, jak jsem říkal paní předsedkyně předsedkyně, nikdy se mě neptal na to Evropský parlament, i když mám na starosti e, tuto politiku. Slyšel jsem jenom nějaké šeptání o tom, jak asi je ta politika u nás efektivní, ale eh, vlastně tady neexistuje nějaký systém, podle kterého by člověk, který za něco zodpovídá, měl také konkrétně předkládat výsledky a na číslech dokazovat, jak je ta politika efektivní. V tomto, takže tedy, pardon, První jsou tedy cíle a kvalitativ, pardon, kvantitativní cíle a potom eh, požadavek na kontrakty na zakázky eh, je spojený s institucemi. A není to na komisi, aby všem říkala, jaké instituce mají vytvářet, protože to bychom porušovali subsidiaritu. Na druhé straně musíme mít eh, principy a pravidla. Například vzdělávání. V rámci vzdělávacího systému velice dobře víme, že pokud nemáme systém hodnocení kompetencí a zaměstnávání učitelů bez pořádných platů učitelů eh, se eh, tato politika nemůže pořádně rozvíjet. Čili je třeba, aby byla tady zmocnění k tomu, aby všechny tyto principy se opravdu e, dodržovaly. Konec konců kolem nich existuje velice široký konsensus. Čili když by to některý stát nedělal, neměli by se na to dávat peníze. A pak už je e, snadnější pro všechny aktéry, aby pochopili zda a věděli, zda se daný stát pohybuje správným směrem nebo ne, protože konec se ty cíle převedou vedou na čísla. A pokud nějaký stát um, nebude dosahovat cílů, tak sice by za to neměl být nějak penalizován, ale alespoň by měl vysvětlit, proč to tak je, proč nemá výsledky a když by tedy pak to nedokázali napravit, pak by mohly být i sankce. A teď už se dostávám ke konci, ke konci toho kruhu. Mobilizovat aktéry. Je dobré, aby se soustředovaly zdroje. Je dobré, aby byly lepší kontrakty, ale pokud nezlepšíme mobilizaci lidí na lokální úrovni, pak ta politika se míjí svým cílem. Takže je třeba zase vrátit trochu peněz eh, komisi tak, aby mohla dělat lépe některé věci, které se v posledních letech už dělaly eh, například experimentování, inovace, ale na to jsou eh, třeba peníze. Nepotřebuje na to moc peněz, ale trochu ano, jak tomu bývalo. A pak hodnocení dopadů. To je další návrh. Já jak to jenom řeknu stručně. Možná, že jsme vydávali moc peněz na složité stati, statické, statistické eh, metody, ale existují dnes docela jednoduché metody. Já Sám jsem statistik a dlouho už jsem to nedělal. Existuje určitá metodologie, nemusíme číst všechny ty hodnotící zprávy, když nakonec z toho nevyrozumíme, zda daná politika je nebo není efektivní. Ale dnes už existují metodologie, konkrétně systém, kterému se říká hodnocení dopadu projektů a ten je možné používat velice jednoduše. Prostě řekne se, tady máte skupinu firm nebo beneficientů, kteří měli nějaké vzdělání a nebo kteří neměli a jaký to mělo efekt. Čili je na čase, aby se přijala takováto metodologie. Samozřejmě se to nedá dělat úplně všude, ale měli bychom to aplikovat. A já sám jsem zjistil na základě spolupráce s komisí, že to opravdu jde, protože jsme hodně o tom hovořili i s oddělením pro hodnocení DG, které pracuje velice dobře. To nejenom umožní vědět třeba po sedmi letech, jestli se něco udělalo nebo ne, ale má to také jaksi disciplinární účinek. Nebo to lidi prostě si uvědomí, že musí na něco reagovat, musí musí eh, často mm, odpovídat na otázku, na kterou se někdy zapomíná, k čemu se to vlastně všechno dělá, jaký prospěch to má přinést k konečnému beneficientovi. Tím se dostávám ke konci, to už je docela jasné. Toto všechno budou jenom technokratické návrhy, pokud se neudělají dva konečné kroky. Potíši, posílení komise těch generálních ředitelství, která jsou za to zodpovědná. Protože když se zaměřujeme pracujeme například na migraci, pak členské státy a regiony musí vědět, že v Bruselu není jenom pár lidí, kteří jsou velice dobří a pracují na migraci, ale že opravdu je jich tam hodně, že je tam dost lidí, aby se tím mohli zabývat. Já jsem opravdu spolupracoval s komisí. Samozřejmě máme všichni své národní zájmy, ale nakonec, když někdo v komisi eh, proti nám nebyl dostatečně tvrdý a pevný, pak prostě se řeklo, ono tomu jednoduše nerozumí. Musí být užší vazba mezi DG Regio a DG e, eh, v rozvoj a pak ještě politické pojistky, protože na tady ten návrh na reformu má zvýšit také rozhodovací pravomoci komise. Či komise pak může jet eh, do členského státu a říci, tady nemáte v pořádku instituce. A, nebo to prostě uvidíme, co uděláte třeba za další rok, co, zatím to třeba pozastavíme. Takže tím se zvyšuje ehm, možnost eh, rozhodování, ale samozřejmě zase to musí být vyváženo pojistkami, čili posílením pravomocí těch druhých dvou hlavních institucí. A pak budou jasné cíle i kvantifikované cíle a to zase už je věc k diskusi. Pak už se dá diskutovat o tom, zda určitý členský stát je na cestě ke dosažení svých vlastních cílů, ne cílů, které mu dal někdo jiný. Čili eh, znamená to i větší zapojení rady do politiky soudržnosti a je to také eh, spojeno s novým článkem 272 smlouvy, což zase umožňuje, aby Evropský parlament dělal také zprávy o hodnocení a aby se eh, to stalo potom součástí hodnotící zprávy v rámci článku 272 pak je možné, aby například eh, váš výbor hovořil o celém eh, obsahu, nejenom na, o tom, co nebylo v pořádku. A tím už se dostávám k poslednímu slajdu. Samozřejmě u jakékoliv eh, návrhu je třeba harmonogram, takže i tady je harmonogram. Musíme začít hned. To je zcela zřejmé. V roce 2010 mnoho času nezbývá na to, aby eh, takováhle reforma se rozběhla, pokud ji budeme chtít dělat. A potom několik let bude třeba intenzivně debatovat, abychom věděli, jestli eh, eh, to budou spíš pracovat technokraté, nebo jestli to bude vznikat v politické debatě v parlamentu. Potom je třeba dobrat se dohody a vy dobře víte, že nejdříve musí být dohoda o penězích a potom 6-9 měsíců poté bude dohoda o cílích a o nařízení. Nějaký Martian, který by přijel z Marzu, eh, by asi nepochopil, že eh, nejdříve eh, se lidé dohodnou na penězích a pak teprve na tom, oči, na co ty peníze budou je spíš tedy zřejmé, že je třeba, aby se to dělalo zároveň protože jinak eh, se eh, ukáže sobectví členských států a naším cílem je eh, mít co nejvolnější ruce. A pak uvidíme to, co vidíme. Docela dobře se zapracovalo na cílích a potom to nařízení se napsalo za nějakých 6-9 měsíců. Ale jak říkám, to není věc pro technokraty, vyžaduje si to vysoký politický kompromis a je zřejmé, že taková důležitá věc eh, se bude muset zvládnout kompromisem. Děkuji. Takže eh, nyní jde o to, abychom eh, o tom podiskutovali, takže myslím, že vám dám prostor k otázkám a připomínkám. Asi to budeme se skupovat po třech. Paní Elizabeth Schroeder. Eh, děkuji vám mnohokrát. Já jsem unešená, že jste konečně vyslovil eh, z tohoto místa tuto pravdu. Vy jste zcela jasně řekl, že dokonce eh, za posledních pět let jsme udělali chyby. My jsme rovnou udělali chyby. Dokonce i jste kritizoval tu politiku, která se dlouhá léta kritizovala, a sice to účelové vyčlenování. To bylo mm, více e, ztracených let. Integrovaná eh, politika a soudržnost se tím stala sektorovou politikou a my tím hodně eh, trpíme a budeme tím trpět. Zejména ty regiony, které by to potřebovaly co nejvíce, nebudou za sebou mít tu podporu, kterou by potřebovali. Vzhledem k tomu, že to zavedení politiky eh, účelové vázanosti eh, nebylo eh, děláno přes parlament, tak je zřejmé, že to dělala komise bezpodmínečně a mm, to, co vy jste eh, řekl o eh, kořenech a principech eh, politiky soudržnosti, zlepšování partnerství, které jsme tady připomínali víc než jedenkrát, protože komise byla kolikrát příliš slabým partnerem. A vy, mm, to já si myslím, že je vynikající, co jste tady řekl. A také jste hovořil o politice, která dlouho byla odmítána. To znamená o experimentech, a o e, jejich připouštění a abychom se z nich učili. Ano, máme tady iniciativy společenství a problém, který jsme s nimi měli, ten nebyl e, e, velký, ale hlavně tohle všechno bylo oblíbené, protože bylo možné experimentovat a bylo možné zapojit příslušné aktéry do plánování oni potom měli eh, za eh, od, odpovědnost. Tak tahle politika byla eh, zrušena a už nebyla obnovena. Ve vaší zprávě je zřejmé, že to byla chyba. Víme, jaké to mělo nevýhody. Mělo, bylo to příliš byrokratické, podávání zpráv bylo příliš rozsáhlé a ten problém se opravdu nevyřešil to se nevyřešilo, ale i tak si myslím, že ty metody, které se měli v iniciativách společnosti, společenství, zejména v Equal, Leaderu a Indireku v těch posledních třech, takže eh, ty bychom, do těch bychom se měli pustit znovu. A je zřejmé, že eh, tahle eh, decentralizovaná úroveň, které se členské státy zdráhají ji znovu obnovit tedy, tak je zřejmé, že se to opravdu nepoužívá a že eh, komise nedělá žádnou iniciativu, aby eh, v těch členských eh, státech, kde se to nepoužívá, se to používalo víc. Prostě nechává to být a to na základě hesla členským státům do toho nebudeme mluvit. Takže opravdu vám mnohokrát děkuji za vaši zprávu. Přichází spoustu podnětů a za, za lidi, kteří už dělají regionální politiku 20 eh, let, eh, mohu říci, vraťme se eh, zpět k partnerství, angažovanosti a především k tomu, že lidé, kteří jsou na místě, jsou ti, kteří vytvářejí projekty. Že to není úkol národních vlád. A já si myslím, že bychom nadále měli komunikovat spolu protože eh, tak, abychom dotáhli ke, dokonce ty věci, které naznačujete, a sice, aby eh, ten postup nebyl tak eh, byrokratický, tak jako byla ta účelová váž, vázanost posledních let, která utlumila veškerou inovaci a neumožnila jí dostat se do reality. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám ten dojem, že jsem právě slyšela tutéž přednášku a možná, že to eh, zopakuji, eh, protože eh, ta zpráva je mimořádná mm, a já vůbec nevím. Já, já jsem to možná neslyšela úplně tak jako Elizabeth, ale přesto mám ještě několik dotazů. Pane Bárko, vy říkáte, soustředit se na určité priority, musíme zjistit tedy potom, jaké to jsou, to ale také znamená, že eh, se odkláníte od toho, že do budoucna bychom například eh, velkou část peněz na dopravní infrastruktury eh, vydávali za dopravní infrastrukturu. Já bych to docela přivítala, ale nevím, jestli se to opravdu chtěl říct protože to je obrovské bojiště, zejména proč eh, tady se členskými státy. A potom mi nebyla ještě jedn, jasná jedna věc. V budoucí smlouvě, ve smlouvě Lisabonské, se hovoří o třetím sloubu politiky soudržnosti, a sice eh, o sociální soudržnosti, kromě sociální soudržnosti a hospodářské soudržnosti také územní soudržnosti, je údržní, územní soudržnosti, je ten třetí sloup. Jak si představujete, že by se měla politika soudržnosti tedy změnit se ohledem na tento třetí pilíř? Podle určitých kritérií to znamená do těch 75% eh, cíl 1 a to ostatní cíl 2, přechodné regiony. Neexistovalo už by vlastně v EU eh, e 15 žádná, prakticky žádné, eh, žádná cílová území číslo 1 pro, pro jedničku, pro cíl 1 takže do budoucna by se soustředovaly eh, finanční eh, prostředky výlučně eh, na ty nejpotřebnější, to znamená na cíl jedna. A znamenalo by to, že v jich a západ Evropy už by nedostal prakticky nic. Jste proto, aby to takhle bylo, nebo co byste nám k tomuto řekl? Myslíte si, že by to tak mělo být? A potom eh, sociální soudržnost. Pardon, politika a soudržnosti eh, s eh, Fondem soudržnosti, regionálním fondem a sociálním fondem. Já si myslím, že potom je tady Zemědělský fond pro rozvoj venkova. To je taky důležitá součást politiky soudržnosti. Byl byste proto, aby tahle část podpůrné politiky Evropské unie byla opět eh, stažena do politiky soudržnosti, a nebo byste byl pro oddělení, tak jak je to v současném eh, programovém období? Děkuji, Konstance Markus Pieper. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že ta zpráva byla na nejvíc eh, eh, zajímavá a už jsem si eh, ji částečně i přečetl, ale možná, že bych ji vnímal trochu jinak než kolegyně Schroeder. Já si myslím, že účelová vázanost je velice dobrý proces, který je vhodný pro to, aby evropské peníze, peníze daňových poplatníků nebyly, eh, prostě neskončily na nějakém problémovém místě. Máme jasnou eh, účelovou a eh, díky těmto penězům se potom můžou řešit dobré, jasně pojmenované problémy. A potom se trvale zhodnocují ty investice a nezahučí to do nějakých problémů někde, kde to není jisté. Trošku mě irituje eh, to, eh, jak chápete eh, tržní hospodářství a strukturální politiku. Vy jste říkal, že otevřené hranice nejsou jenom dobré. A já se ptám, jak vzniká blahobyt. Blahobyt vzniká vždycky z toho, když obchodují členské státy na, podle rovných podmínek. Němec kupuje v Itálii, kde to má dobré, a kdy Ital si koupí BMW v Německu, kde je to dobré. Pokud eh, takhle probíhá vzájemný obchod, vzniká blahopit a naše strukturální politika eh, desetiletí byla zaměřena na to, aby v zemi, kde se nedaří eh, tak dobře, se mohlo takto obchodovat. To znamená investovat v těch nejhorš, nejchudších regionech do infrastruktury, do vzdělávání, do výzkumu. A tuto politiku bych rozhodně nepojmenoval jako, nebo neříkal, že je nějaká propadla, špatná. Eh, já si myslím, že eh, vedla k eh, růstu. Vidíme pozitivní efekty i dokonce i na dárcovské země. To nám říkají všechny studie. Takže generální revize strukturální politiky si myslím není třeba. A také se trochu obávám těch budoucích základních priorit. Migrace, děti, stárnutí populace. Dobře, to je všechno Eh, důležité, ale zapomínáte na ty klasické strukturu, strukturální instrumenty, které jsme měli, jako byla podpora konkurenceschopnosti, infrastruktury, které ehm, potom přinášejí trvalý efekt eh, eh, dané lokalitě. Takže buď jsem vás správně nepochopil, nebo jdete směrem, který považuji osobně za velmi nebezpečný. To podle mě není budoucnost politiky soudržnosti. Poslední, nebo předposlední poznámka. Myslím si, že je velice dobré, že jste eh, se držel eh, produktu, eh, tedy hrubého domácího produktu, co by měřítka síly nebo slabosti regionu. To si myslím, že je také zaměřené do budoucna. Nepochopil jsem úplně a mm, proto bych se na to chtěl zeptat, co míníte radou pro politiku soudržnosti. Myslíme si opravdu, že členské státy opravdu znovu vytvoří nějaký nový instrument, nějaké nové grémium pro politiku soudržnosti. Něco takového už jsme tady několikrát měli a vždycky to nějak tak jako zase usnulo. Nebo možná chcete to směřovat nějakou, nějakým jiným směrem a dát tomu nějaký impuls, nevím. To jsou tedy eh, ve stručnosti mé eh, připomínky. Já bych byl proto, aby eh, ta politika soudržnosti, která teď vzniká, znovu Eh, aby jí eh, dávali opravdu jenom dobré impulzy do budoucna. Eh, poprosil bych pana, dopar, poprosil bych pana doktora Barka, aby se vyjádřil k těmto třem příspěvkům. Um, I think that the, uh... Já si myslím, že prostě v rámci politiky se stává, že my, tedy my členské státy, jsme možná nebyli úplně schopni využít v tom hlavním politickém směru eh, velice pozitivní zkušenosti z některých iniciativ, které potřebují, aby se staly součástí té hlavní politické linie. Ale my jsme přišli o spoustu věcí, které jsme se naučili a příliš jsme to všechno zbyrokratizovali. Částečně proto, že tady byl pokus o zesla oslabení komise, to byla spíš politická věc, ale také proto, že se nám nepodařilo podržet si určitou úroveň mobilizace, aktivace místních komunit, zatímco jsme se snažili ty politiky soustředit zaměřit je na menší počet priorit, což je samozřejmě nezbytné, protože my tady hovoříme o evropské politice. A pokud eh, nedosáhneme kritické masy, co, co finančních zdrojů, aby se soustředili na jenom několik eh, otázek, pak eh, občané nebudou mít pocit, že to něco způsobilo. Může to vést ke spolufinancování dobrých nebo špatných věcí, ale jaký je posledu výsledek toho všeho? Jak přispívá Evropská unie k těm problémům, které tady vznikají? Čili vracíme se vlastně zase k tomu, že se nám nepodařilo ty iniciativy zaměřit do hlavní politiky tak, jak jsme to měli udělat. Pak je tady velice konkrétní záležitost, ku příkladu dopravy. Pro mnoho zemí je doprava naprosto zásadní veřejnou službou. A v té zprávě vystupuje doprava ve dvou oblasti. Je to jednak jedna služba, která je naprosto nutná pro jiné věci. Někdy kvůli inovacím je třeba zlepšit například spojení mezi výzkumnými centry a dopravními centry, a, a průmyslovými centry. Nebo někdy je doprava třeba kvůli řešení problémů stárnutí takže někdy může být doprava prostředkem k dosažení obecnějších cílů. Ale vzpomeňte si, že ta zpráva neříká, že by se 100% zdrojů mělo zaměřit eh, na tyto klíčové priority, jenom 66%. Tudíž každý stát tady bude mít volnost alokovat eh, zbývající zdroje na jakékoliv další cíle a bude mít v tomhle dokonce větší cí, eh, volnost ne, než ne. Čili je tady eh, omezenější, jsou tady větší omezení, co se týče dvou třetin zdrojů, ale v té jedné třetině mají větší volnost. Eh, územní dimenze. Když si pořádně přečtete zelenou knihu, to slovo územní už má takový velký náboj a v různých jazycích se to chápe velmi eh, eh, rozdílně. Takže já říkám, mělo by se to spíše eh, říkat ve smyslu něco, co souvisí s daným místem. Ale každopádně politika se vlastně odvolává ne na administrativní region, ale region s malým R. Co je region, vlastně nevíme, než začne politika. Zpráva naznačuje, že regiony lze definovat pouze prostřednictvím projektů. Prostě nastartuje se určitá politika, aktéři na to reagují, přijdou s dobrými projekty a pak by měla už z toho plynout eh, spolupráce, homogenita. Zkrátka pak z toho vyplyne ten region. A pak se také ptáte, proč zpráva, která volá po takové změně referenční jednotky, co to má eh, společného eh, s distribucí zdrojů. Ta eh, zpráva chtěla být v tomto směru mimořádně opatrná, konzervativní protože si myslím, že vlastně nám chybí porozumění ve smyslu statistiky i politického konsensu na alokování zdrojů. A jestliže se prostřednictvím diskuse budeme snažit vymýšlet nová opatření, pak vlastně to bude stavět členské státy jeden proti druhému, protože jenom budou bojovat o více peněz bez jakékoliv koncepce. Takže proto zpráva navrhuje, aby současný distribuční systém zůstal tak, jak je a jediný návrh ve zprávě je takový. Vzhledem k tomu, že ten 75% limit je takový eh, ostrý a někdy to pak vede k různým eh, statistickým mm, eh, manévrům, tak bychom měli říct 75 plus x, aby se to takhle nevyostřovalo, což je velice pragmatický návrh. Ale máte pravdu, není to úplně důsledné, ale to s praktických důvodů. Chceme zůstat nohama na zemi. Čili eh, nenavrhuje se měnit současný způsob alokování. A eh, jinak ano, absolutně. Co se týče sociálního fondu, pak zpráva říká, v ideálním světě by se to mělo všechno propojit s regionálními fondy, ale v dnešním světě tak jak by to vytvořilo více problémů, než by to vyřešilo. Takže se navrhuje, aby se to nedělalo, by a má to pragmatické důvody. Pak ty poslední dvě otázky. Ano, v této zprávě se hodně hovoří o penězích daňových poplatníků. Často se kritizuje, že se neví, kam se poděly peníze daňových poplatníků. Zpráva to se snaží to řešit. A říká, že jsme příliš možná zdůrazňovali audity, kontroly, neregulárnosti, což je samozřejmě důležité ale to všechno nám neříká nic o tom, jak to všechno se projevuje na blahobytu lidí. Samozřejmě, že když bychom pořádně vydávali peníze, i tak bychom třeba mohli dělat něco, co by nemělo žádný smysl. Zpráva proto navrhuje, a to je vůbec nejdůležitější a nejkritičtější vůči současné politice zpráva neříká, že ta e, současná politika nevede k výsledkům, ale my to známe jenom jaksi kvalitativně. Neobstojí to v, os, v ostré konfrontaci. Dejme tomu, peníze se dávají na inovace a za posledních 4-5 let jsme teprve začali vidět zajímavé studie. A to jsou přesně takové studie, které, jak zpráva navrhuje, by se měly dělat i jinde, totiž hodnocení dopadu abychom věděli třeba, že se udělalo více eh, patentů a tak dále a čili situace se změnila, dejme tomu, oproti tomu, kdy ještě ta politika se neprováděla. Čili my prostě nevíme, neříkáme, že výsledky jsou špatné, ale my často prostě nevíme, jaké ty výsledky jsou a proto nemůžeme lidi přesvědčovat. Nedaří se nám to. A nakonec eh, tady byla vyjádřena určitá obava ohledně toho, jak se zpráva dívá na trhy a na konkurenční schopnost a zaměstnanost. Podle zprávy samozřejmě nedílnou součástí prosperity je liberalizace trhu. A ne, abychom dosáhli tohoto cíle, musí to doplnit i politika rozvoje, vývoje. Vždyť to sami vidíme protože trhy někdy naopak vytvářejí přes přílišný tlak na určité regiony a ty potom nemohou zatím někdy se vzpamatovat, nejsou schopny eh, využít eh, nových znalostí. Proto často regiony naopak eh, se snaží stavět proti liberalizaci. Čili liberalizace trhu nepřežije, pokud politika rozvojová nebude taková, aby opravdu liberalizace trhu prospívala všem. Proto je třeba se věnovat zaměstnanosti a konkurenční schopnosti, což zpráva právě dělá. Zaměřuje se v jedné kapitole také na inovace. Podle zprávy se Evropě nepodařilo vybudovat komplexní výzkumnou politiku. Má rámcový program a pak inovativní programy regionu, ale koncepce nejsou shodné. A proto je třeba najít lepší způsob, jak propojit rámcový program, který usiluje o excelence, a, mezi, a, a, a propojit to s regionálním inovačním programem, který chce adaptovat místní znalostní bázu tak, aby odpovídala novým technologiím. Děkuji. Jana. Ano. Někdo by mohl vyvodit zájem, závěr, tedy, že to je všechno kvůli tomu, jak posílit Evropskou komisi. A jestliže chceme ovšem dostáhnout těchto cílů, pak musíme posílit komisi, jinak to nebude fungovat. To si musíme uvědomit a myslím si, že to je zajímavá věc. Ovšem, zároveň je tady něco tradičního i netradičního. Třeba je to i otázka formulace. Ale já bych tady položil jednu vysoce naivní otázku. Jak já tomu rozumím? Pokud chceme, aby se lidem žilo lépe, pokud chceme, aby jednotný trh normálně fungoval, pak eh, potřebujeme politiku pro rozvoj, protože bez toho prostě ten trh není schopen normálně fungovat. Tedy potřebujeme eh, politiku soudržnosti, potřebujeme ji pro trhy myslím vnitřní trh. Já mluvím o vnitřním trhu a jednotný trh s velkým J. Ale ve smlouvě Eh, se hovoří o politice soudržnosti ve smyslu snižování disparity, rozdílnů, ale to není přesně to tež. Můžeme to mít vidět jako součást sociální soudržnosti, ale ve smlouvě to můžeme chápat jako eh, snižování těch nerovností, nesrovnalostí, které mohou být překážkou pro trh. Čili pokud já vám dobře rozumím, tak vy se na to díváte tak, že politika rozvoje vlastně snižuje tyto disparity a tudíž i překážky trhu. Ale ne všichni politikové takhle vidí, že snižování disparity se rovná politice rozvoje nebo růstu, takže to je třeba vysvětlit protože jinak eh, se vrátíme eh, k velice staré diskusi mezi eh, teoretiky regionální politiky. A pokud já vám snažím, dobře rozumím, pardon, vy se snažíte vyhnout se tomuto tradičnímu prvku diskuse. To je jedna věc. Pak druhá co dělá tuto zprávu zajímavou, pokud já tomu ovšem rozumím. Vždycky mluvíme o horizontální politice eh, soudržnosti a vy hovoříte o multisektorové. To není jenom otázka eh, formulace. Znamená to, že Evropská unie bude mít tuto velkou sektorální politiku, bude tady pár, tři, čtyři definované priority a ty se budou vytvářet spolu s členskými státy a spolu s regiony. Sektorová ne vždycky. Ale tohle je to, co by se mělo dělat v členských státech, v regionech, na místech. Ale ne vždycky by se to mělo chápat jenom jako územní soudržnost. Mělo by se to vždycky dělat s lidmi. Čili bude to i sektorové, i multisektorové bude to probíhat sektorově. Ne všechno se dá dělat jenom v rámci jednoho sektoru, někdy multisektorově a s lidmi, protože bez toho nedosáhneme círu politiky rozvoje a snižování disparity. Co se týká implementace. Pak je tady e, zajímavá formulace, ale nejde jenom o tu formulaci, i o filozofii. Například multisektorový fond, fond nebo jeden fond, a je to model zase založený na konkrétním místě, vycházející z jednoho místa, ale má to být multisektorový fond. To je přímo revoluční myšlenka. Znamená to, že to bude jeden fond. Chcete-li, aby to bylo efektivnější, měl by tady být jeden fond, ale měl by v tom být multisektorový prvek. Takže myslím, že tohle některé lidi doslova rozčílí, do, rozpálí do běla. Pak je tady další prvek, to je možná také otázka formulační a možná taky ne. A to jsou ty kontrakty. To je stará e, francouzská tradice národní strategický rozvojový kontrakt, nebo kontrakt pro národní strategický rozvoj. A to je něco, eh, co zavazuje státy i regiony. Co to znamená? Členské státy a regiony konkrétně. Znamená to kontrakty s členskými státy a s regiony. A co jak je to s mainstreamingem? Uh, je to jenom výraz, anebo tím myslíte, že to by měly být různé kontrakty na jedné straně mezi komisí a e, členskými státy a mezi komisí a regiony, anebo mezi e, členskými státy a regiony. Takže to je základní prvek. To není jenom otázka implementace, ale přímo filozofie. Možná, že je to naivní otázka, ale to bych si musel nejprve celou tu zprávu přečíst. Děkuji, Lambert van Nesteroy. Thank you very much. I think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 A tedy a je tady otázka mm, o infrastruktury, médií a tak dále. A potom tady máme otázku přijímání rozhodnutí na národní úrovni. Na evropské úrovni bychom museli mít integrovaný, koherentní e, soustavný přístup, včetně mm, rozvojového fondu, eh, který by potom byl zapojen do tohoto balíčku. Náš kolega Jean-Marie Bopuy, který také napsal velice dobrou zprávou, hovoří o eh, vícenásobném řízení multi-governance a partnerství. Evropská komise, která bude silnější, by měla být takovým nástrojem, který eh, bude moci dosahovat těchto politik a také eh, ten vyjednávací proces, který eh, začal v lednu 2009 a skončí koncem tohoto roku, tam se vyjednává mezi státy a vládami. A já jsem si říkal, že eh, ten, ta Evropská komise, kterou si zvolíme na konci tohoto roku, Jestli eh, si myslíte, eh, jestli, že bude mít podmínky eh, k tomu, aby se dostal do ideálního stavu. Bylo by příjemné, kdyby evropský aspekt byl větší a kdyby ty národní rozměry byly menší, ale příští rok budeme hovořit o v revizi uprostřed období. Budeme stanovovat trendy do budoucna. Parlament bude muset eh, přijmout eh, politiku soudržnosti po roku 2013 a to je další vyjednávací proces a potom budeme mít nový finanční rámec, obecný rámec, budeme mít nový rozpočet, novou strategii, větší vyjednávání mezi národní eh, úrovní a úrovní EU. A já si říkám, jak budeme schopni sladit ty eh, zájmy, které se tolik liší od, mezi starými a uh, členy eh, ze státy EU. Máme tady nový kontext a vidíme, že se nám ta mezera rozšiřuje po ekonomické krizi. Já bych o tom rád dostal nějaké informace a tak trochu se obávám, že pokud budeme dál dělat studie, tak bychom třeba nakonec mohli narazit na nějaké režim. Tak a teď dám slovo doktoru Barkovi. Thank you. Um, yes, the, uh... Ano. Jednou z hlavních otázek, která leží na stole, je, kvůli čemu je ta politika hlavně napadána. Jedna třetina Světové banky, protože Světová banka má spoustu názorů, Eh, napsal eh, zeměpisnou zprávu. Jak asi víte, ta eh, zeměpisná zpráva říká, že každá politika, která se zaměřuje na konkrétní místo, je proti trhu, protože, jak vaše referenti říkají, se vytváří, zastavuje volný tok pracovních sil a kapitálu z míst, které, neus, které, které neuspívají, do aglomerací. Takže pokud tohle je samotný důvod, proč by zpráva eh, měla říci, že by bylo eh, velkým, eh, měla by zpráva říci, že je velkým omylem snažit se o konvergenci. Konvergence příjmu, eh, průměrného příjmu per capita v regionech by neměla být cílem eh, této politiky. To vám řeknu zcela jasno. Vlastně tohle ta zpráva eh, říká zcela jasně. Cílem těchto politik jak nám smlouva zadává. Měli bychom to eh, dělávat, dělat jako američani, měli bychom vykládat tu eh, svoji ústavu. Oni pořád vykládají svoji ústavu. Smlouva říká, že politika soudržnosti by měla mít za cíl harmonický rozvoj a eh, zmenšování rozdílů. A rozdíly docela jistě znamenají rozdíly v příležitostech, které mají lidi při tom, když čelí změnám. A pokud ty příležitosti nejsou podobné, tak celá Unie nefunguje. Nefungují trhy. A nefunguje nic jiného. Protože to eh, lidé v Evropě očekávají. Mají eh, prostě podobné příležitosti a to jsou dvě různé věci. Co to znamená? Lidé, ať už žijí kdekoliv v Evropě, by měli vědět, že za prvé pokud jejich region bude postižen nějakým problémem krizí, ať už to je chudý region nebo bohatý region, budou nástroje, eh, které umožní reagovat, aby ten region mohl získat eh, svoji komparativní výhodu, konkurenceschopnost. A eh, za druhé je tady spravedlnost. Všichni by měli vědět, že v Bruselu se budeme snažit zajistit, aby životní úroveň dosáhla eh, sociálně únosné eh, hladiny. Tohle se probíralo tolikrát, že to tady nemusím opakovat. Co ještě eh, zmiňuje eh, předseda Barroso, když hovoří eh, o svém programu? Hovoří o určitých právech evropských občanů. Tony eh, Atkinson, mnohem chytřejší člověk, než jsem já, nám připomíná, Oni se ho zeptali na to, co to je právo evropského občana. Je, je to ten uh, průměr národní, nebo je to ten uh, evropský průměr? A uh, on říká, že obojí. Všichni uh, z nás mají určitý národní průměr a evropský průměr. A, a protože jsme všichni tak, žijeme v takové hybridní situaci. Jsme jak národní občané, tak evropané. A proto e, by se měly řešit tyto určité dva rozdíly. A já se omlouvám, e, že na to jdu tak oklikou. Tohle nesouvisí vůbec se snižováním e, rozdílu v přímo na hlavu. Podívejte se na Sicílii. Jak chcete jako, snižovat rozdíl mezi Sicílií a Londýnem? Sicílie nefunguje jako aglomerace, ale Londýn taky ne. Nebo uh, představte si, že by to na obou dvou místech eh, rozí, uh, rostlo. Londýn může uh, uh, růst, ale uh, Sicílie konečně také uh, se jí dař, začíná dařit. Takže, uh, ale jiným způsobem. Takže tohle není dobré měřítko. Ani to není dobré měřítko spravedlnosti, protože tam jde o průměrný eh, příjem eh, na hlavu. My často eh, víme, že když jeden region, po, říká se mu Williamsová křivka, tak jednomu regionu se začíná dařit, tak to, tak to neznamená, že by se mu dařilo ještě za 15 let. Takže konvergence v HDP na hlavu je zcela špatným cílem. Akorát to signalizuje, že tohle by byla politika proti druhu. To by Eh, někdy mohla být, ale neměla být, nemusí být. Takže děkuji vám, že jste zdůraznil tu věc a umožnil mi vrátit se k té otázce, která si myslím je velice důležitá. K multisektorovému to bych býval neřekl lépe, takže tam eh, zcela souhlasím s tím, eh, jak jste to velice pěkně podal. Potom také ten jeden fond, tam jsem odhalil to, co si myslím, u samotného návrhu eh, eh, řeknu potom, že to asi bude velice těžké, že možná budou třeba dva. Pokud jde o ty zakázky, tak tam musím jasně říct, protože ono se hovoří eh, o v kontraktech se členskými státy a s regiony. Jsou dva různé typy kontraktů. Jeden je kontrakt s řídícím orgánem a druhý je kontrakt se Eh, eh, členským státem, tomu se říká národní strategický rámec. Ten v stávajícím kontextu je příliš slabý. To je příliš, mnoho takový, příliš moc takový referenční dokument teď. Není to závazné, nemá to žádné cíle, ale no, cíle jsou tam, ale ještě někde na konci. Takže zpráva naznačuje, že by měly být dva různé kontrakty. Každý členský stát by měl mít dva. Měl by to podepisovat členský stát, komise a v mnoha členských státech také regiony, protože tam mm, v mnoha členských státech, jako Německo a Francie a v Itálii, je federální uspořádání. Tam je docela zřejmé, že regiony by spolu podepisovaly tyto eh, dokumenty, tak jak se to například eh, stalo už v tomto programovém období. <clears throat> Zároveň je třeba mít kontrakt mezi komisí a členskými státy. Jak tedy eh, vyřešit to riziko rozporu? Současnosti, Na rozdíl od dnešní situace, kdy máte národní strategický rámec a potom programování, tak v současné době je třeba, aby programování začalo <clears throat> dříve, aby se podepisovalo současně s tím rámcem aby už eh, potom současně se podepisovala a tedy eh, smlouva o řídícím orgánu, to má s těmi ministerství nebo s jakými agenturami a tak podobně. A eh, Mimochodem, eh, já jsem nebyl zaplacen. Já jsem to neplatil, komise to neplatila. Komise zaplatila mé náklady na to, abych sem přijel. Eh, a přespal tady v hotelu eh, Derby, ale i já jsem byl zapůjčen ministerstvem hospodářství mé země jinak. Takže když už jsem tohleto řekl, tak pokud je o infrastrukturu, tak jsem rád, že o tom hovoříte Infrastruktura je velice důležitou součástí veřejných eh, statků a služeb. Někdy není možné eh, zajistit eh, dobré vzdělání bez pořádných škol. Nemůžete mít dobrý způsob, dobrý způsob života, aniž by se snažili o své teritorium, jak naše země například ukázala nedávno se v Mesině. Ta zpráva prostě připomíná, že Něco je nástrojem a něco je cílem. Takže kromě priorit, eh, o kterých se bavíme, je tady eh, infrastruktura co by základním komponentem. Co by základní komponent. A ta by měla zůstat základní komponent, co by nástroj k dosažení něčeho lepšího. A tím eh, se také jasně dává najevo, že tady nemáme žádné nové cíle, které by byly vágní a nějak se vypařily. Jde o to, abychom pod nálepkou efektivity, kdyby Evropská unie měla eh, růst co nejvíc to jde a potom eh, pod nálepkou účinnosti, a sice, že více lidí bude mít eh, slušnější životní úroveň, tak pod tím je třeba vymýšlet řádně fungující a využívanou infrastrukturu. Pokud jde o tu otázku komise, tak tam bych řekl, můžete se podívat na eh, eh, webové stránky Generálního ředitelství pro regionální rozvoj, DG Regio. Eh, my jsme byli překvapeni tím, jak eh, slabé jsou ty podmínky ze strany komise. Ono je to často velice obtížně pochopitelné. My jsme tady měli odborníka z MMF, který byl takhle překvapen. On eh, říká, vy v zásadě vystavujete biankošeky. My říkáme, že nejsou tak úplně bianko, protože máme určité postupy. Ale každopádně byl postaven, když, eh, překvapen, když zjistil, jak je obtížné, aby komise odmítla nějaké zemi použít peníze nějakým způsobem. A pokud nějaká země tedy nemá řádný systém hodnocení školství, tak nemůže eh, vydat ani halíř na eh, školství. A tím to končí. A tak to ale není dnes. A tak se také dobře eh, reaguje na otázky ekonomů, kteří říkají, že to není žádná institucionální politika. Nikdo z nás neříká, že instituce nejsou relevantní, my akorát říkáme, že to nestačí na dobrý hodnotící systém eh, ve školství, pokud nemáme politiku založenou na místě. Mimochodem, tohle je velice důležitá otázka, protože to umožňuje, ještě, ještě jedno slovo, které by se možná nemělo vůbec eh, používat, a sice diverzifikace mezi zeměmi. Docela správně Eh, je řečeno, že diverzifikace byla vždycky eh, věcí, eh, proti které lidi byli. Protože mm, nelze říkat, že prostě něco je tak a něco jinak. Diverzifikace by měla být nezbytná, pokud nějaká země má jednu instituci a druhá země nemá žádnou instituci. Neměli bychom zatěžovat instituce, které už mají plánovat plánování. Pokud existuje regionální plán, tak je třeba ji použít. Bohužel tedy víme, že máme eh, nadbytek eh, vytvářených dokumentů eh, v těch bohatých dokumentech NUS 2. Poslední věc k cíli, nebo ne úplně poslední věc, ale jedna věc, nebo jsem to možná řekl jasně, já nechci měnit to stávající uspořádání. Takže ještě jednu poznámku. Logika této zprávy a logika komise eh, byla také eh, připravit eh, revizi rozpočtu. Ale pokud Evropská unie nevyužije nadcházejících sedm měsíců k něčemu takovému, tak už potom bude využívat, vyjednávat jenom o penězích a to je konec jakékoliv reformy. Děkuji vám, Věru, mnohokrát. Už se dostáváme ke konci času, kterou, který máme k dispozici. Ještě bychom potřebovali pět minut času. Ráda bych vám velice poděkovala. A myslím si, že i za kolegy mohu říci, že i tady na tomto výboru budeme v nadcházejících měsících diskutovat budoucí reformu a vyjádříme se k tomu, co prezentuje komise. Toto bylo jakési minislyšení, budeme mít úplné slyšení a doufám, že nám bude potěšením abyste se k nám občas dostavil a vyjádřil své názory a připomínky k tomu, co se tu bude diskutovat. Takže vám mnohokrát děkuji. Můžete samozřejmě s námi ještě zůstat. Zbývají nám ještě dvě minutky, než skončíme. Dodělali jsme bod 13, což bylo v tomto případě šťastné číslo. Čtrnáctka je různé, já nic do různého nemám a nevidím, že by se někdo hlásil do různého, takže se dostáváme rovnou k bodu 15, to je datum příští schůze, úterý 3. listopadu od 3 eh, hodin a pak eh, ve středu dopoledne. Takže doufám, že se uvidíme všichni zase 3. listopadu a děkuji vám mnohokrát za tyto dny a tím ukončuji tuto schůzi. Děkuji. Děkuji i tlumočníkům.